reakci některým členským státům, které musí vyvnout eh, větší úsilí v této oblasti. Je to tedy úkol, který musí řešit eh, Evropská komise, Evropský parlament i Rada. Děkuji, vážení kolegové, končíme bod tohoto jednání. Další bod je zpráva paní Wilkstromové, právo rozhodné pro mimoslovní závazkové vztahy Řím 2. Slovo má paní Wikstromová na čtyři minuty, prosím. Děkuji mnohokrát. Na úvod bych chtěla poděkovat paní Daně Volisové, své kolegyně, která pracovala na této problematice, ale odešla z Evropského parlamentu a já jsem tuto problematiku po ní převzala. Pro mě bylo velice zajímavé dozvědět se o tomto postupu a pochopit některé tyto otázky. Na úvod bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za velice konstruktivní spolupráci Dělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom řešili jednotlivé problémy. Jejich příspěvky, jednotlivé pozměňovací návrhy, to vše bylo zohledněno v naší zprávě a v tuto chvíli máme určité řešení, které můžeme podpořit a v našem výboru jsme eh, hlasovali jednomyslně o této zprávě. Proč je tato problematika tak důležitá? Protože mezinárodní případy, které se týkají pomluv, eh, jsou realitou. Dnes máme Den Evropy. A vidíme, že Evropa spolu dále roste, dochází k velkým pohybům a přesunům občanů po celé Evropě. Lidé mají své rodinné příslušníky v nejrůznějších členských státech a vytvoření Spojené Evropy je něco, co myslím všichni můžeme vřele přivítat. Ale ve stávající situaci máme čím dál tím více médií, kteří chtějí podat informace o jednotlivých událostech, o osobách a tato média také jsou sledována lidmi, kteří jsou v zahraničí. To znamená, jsou to lidé, kteří jsou v zahraničí, hovoří například jiným jazykem, ale pořád využívají stejné médium. Nesmíme zapomínat na to, že máme velký počet případů o urážky, urážkách na cti a tyto věci budeme muset eh, systematicky řešit. Co se stane? Když vznikne takovýto spor, tak se musí rozhodnout, které eh, právo bude rozhodné, které se bude aplikovat. Pokud máme tyto mezinárodní soudní případy, pokud je chceme skutečně řešit, tak musíme ještě vypracovat doplněk k nařízení Řím 2 a to je otázka, o které se dnes právě bavíme. Takže Máme zde možnost eh, takzvaného forum shopping, což je spekulativní volba soudní příslušnosti. Co to znamená, že lidé eh, se obracejí na soudy v zemích, eh, které mají pro ně nejpříznivější legislativu. Což pochopitelně není správné, vidíme to v každé právní oblasti, kde se snažíme omezit právě toto spekulativní vybírání soudní příslušnosti. V roce 2005 vznikla velká podpora Evropskému parlamentu, jak řešit podobné případy, ale bohužel jsme nedospěli ke skutečnému řešení spolu s radou. Otázka trošku zůstala vyset ve vzduchu a myslíme si, že nyní přišla ta správná chvíle, abychom zajistili skutečnou jasnost. Všichni strany, které jsou zasaženy eh, takovýmto případem, budou vědět, jaká je situace. Čili otázka předvydatelnosti je velice důležitým principem, který jsem do této zprávy zapracovala, protože si myslím, že to je naprostý základ pro eh, fungování právního systému v moderní společnosti. Lidé musí vědět, na čem jsou a vybrali jsme takový právní základ, který buduje na našem stanovisku z roku 2005. Také jsme učinili celou řadu změn. Myslíme si, že musí vzniknout eh, základní jasná pravidla, aby bylo tedy jasné, že země, kde má buď člověk své hlavní aktivity, a nebo to může být země, kde například dané médium má um, své čtenáře, posluchače a tak podobně. Čili pokud budeme rozhodovat, eh, o které země se jedná, co se týče rozhodného práva, tak to musí být země, kde eh, člověk má eh, své bydliště. Vydavatel nebo nakladatel musí znát legislativu v všech zemích Evropské unie, nicméně něco takového asi nemůžeme předpokládat. No, pak ale všichni musí vědět, jaká jsou pravidla hry. Je důležité, aby tyto zásady byly respektovány. Máme například práva, co se týče základních lidských svobod a je na každém členském státě, aby našel správnou rovnováhu mezi právy a povinnostmi občanů. E, Evropská komise nyní je, řeší náš návrh a doufáme, že velice brzy se vrátí se svou reakcí doufám, že možná návrh si vyslechneme i během dnešního večera. Um, eh, děkuji, slovo má pan de Gucht. Eh, děkuji, paní, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat všem, kteří spolupracovali na tomto nařízení, ze kterého vycházelo dnešní usnesení. Moje kolegyně, paní Redingová, eh, pečlivě eh, sleduje vaše doporučení. Tato zpráva eh, zahrnuje také usnesení o tedy pomluvě a ta, Zatím byla urážka na cti eh, v zřízení mm, vyňata, protože nebylo možné eh, se dohodnout, když se vyjednávalo o nařízení. V roce 2010 eh, komise provedla studii a protože nebylo možné se zatím Zjistilo se, že se není možné dohodnout, pokud tam nebude eh, minimální harmonizace. Právo eh, na svobodu vyjádření a informaci jde ruku v ruce eh, s právem na soukromí musíme respektovat svobodu eh, média a pluralitu eh, a eh, zároveň je tady také potřeba podpořit právo na soukromí, protože to chrání před narušováním soukromí a je potřeba také chránit osobnostní práva. Ta práva musí být vyvážena. S ohledem na to komise bere na vědomí vaše usnesení a Inspirujeme se jim také při přípravě zprávě o hodnocení aplikace nařízení a všech dalších věcí, které bychom měli přijmout. Děkuji. Slovo má pan Galo, ale pan Galo není v sále, takže budu dávat slovo dalšímu e, řečníkovi, a to je pan Cvěvka a má dvě minuty. Děkuji, paní, pan, pane předsedo, eh, dámy a pánové, vážení kolegové. Změny, eh, které navrhuje paní Wilkström, eh, ve své zprávě jsou pro mě velice důležité, a to ze dvou důvodů. Byl jsem autorem eh, zprávy, eh, která eh, se zabývala Bruselem 1 a velmi si uvědomuji, že pro právní jistotu je velmi důležité, abychom měli jednoznačná pravidla, pokud jde o nějaký konkrétní spor. Jsem také dřívějším novinářem, a pracoval jsem pro polskou televizi a proto eh, velice citlivě vnímám eh, svobodu projevu, svobodu médií, ale uvědomuji si samozřejmě také, eh, že novinářství musí být zodpovědné. Hlavním cílem by mělo být zajistit práva eh, adekvátních eh, a jistých informací. Ovšem v tuto chvíli ještě neexistuje nebo nemáme odpověď na otázku, jaké právo eh, by se mělo uplatňovat, pokud jde o otázku urážky nadsti. V současnosti je to tak, že se vysílá mnoho informací, šíří se po internetu a je samozřejmě snadné vybrat si jednodušší eh, cestu, tedy v rámci eh, live turismu nebo forum shoppingu. A eh, tady se to řeší, řeší se, zohledňuje se otázka médií a, a myslím si, že to může být velice efektivní, pokud jde o překonání na nedostatků, eh, které, nebo věcí, které nebyly ošetřeny v rámci říjmu 2. Eh, doufám, že eh, komise splní svůj slib a příští rok se budeme těšit na její další návrh. Rafaele Baltasare, Pan Baltasare na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál kolegyni Vikstremové za skvělou práci a za skvělou kvalitu práce a kompromisu. Cílem je překlenout e, závažnou e, mezeru v e, nařízení Řím 2. Jde o to, že právo, které souvisí se smlouvními závazky, Eh, s jakýmkoliv eh, narušením eh, soukromí v jednotlivců právě sem nespadá. Týká se to přístupu k osobním údajům na internetu, informacím, které jsou na blozích a, internete, a na internetu obecně je třeba zajistit, aby existoval přístup k soudním orgánům, aby dobře fungovaly soudní orgány. Musíme správně vážit svobodu vyjadřování a právo na soukromí. A tady souhlasím zcela s myšlenkou obsaženou ve zprávě, že je naléhavé upravit nařízení Řím 2 a souhlasím s tím, aby se vytvořil systém pro dobrovolné řešení sporů v této oblasti. Vzhledem k vysokým nákladům na právní řízení a takové alternativní řešení sporů, které by bylo mnohem méně nákladné, by mohlo vlastně plnit dva cíle zároveň. Na jednu stranu chránit práva a jednotlivce a v jeho obraz a zároveň zachovávat právo eh, vyjadřování, eh, právo, tedy svobodu vyjadřování. Další italský řečník, pan Skůrie. Děkuji, pane předsedo. Nás je tady tohle téma a velice zajímá, jak jistě chápete. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za odvednou práci. A také bych rád poděkoval panu komisaři za to, co zde uvedl. A za eh, odkaz na ustanovení o pomluvě. zná se o nesmírně důležité téma. Paní zpravodajce se podařilo nastavit velice dobrou rovnováhu mezi osobní svobodou, eh, soukromím a právní jistotou. A to je velice eh, důležité. Často jsme svědky, příliš často jsme svědky toho, že lidé svévolně urážejí a to na internetu za použití e, nových technologií. A to je velké narušení soukromí. Jedná se o porušení soukromí. Velké. A proto vytvořit jednotné středisko pro řešení takovýchto otázek by e, bylo něco velice vítaného. Myslím si, že toto je rozhodně volba ve prospěch svobody a je to dobré řešení, e, které bychom se měli v všichni snažit dosáhnout. Budeme eh, se těšit na návrhy komise a myslím, že se budeme těšit i na pokrok v této otázce, protože eh, bohužel stále ještě je celá řada věcí nedořešení v této oblasti. Nevidím, že by si dále někdo žádal slovo v rámci procedury pro nezapsané řečníky, takže máte slovo vy. Je to logo pane předsedající domnívám se, že paní Wilkström eh, odvedla velmi dobrý kus práce. Je důležité, abychom zřídili centrální místo, abychom mohli řešit tyto případy a abychom mohli vybrat místo, které je eh, tím správným pro řešení právních otázek, která země má být vlastně zodpovědná za řešení eh, těchto eh, mediálních konfliktů. Myslím si, že paní Wilkström eh, pracovala velmi dobře a mm, je tady málo lidí, kteří se přihlásili o slovo, to je škoda, ale samozřejmě je to asi i tím, že tady jsme všichni jednotného názoru. Je to důležitý krok pro Evropský parlament. Tak je Děkuji mnohokrát. Velice dobře víte, že nemáme právo zasahovat, tleskat a podobně. Nyní za komisi pan komisař de Gicht, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, základní lidská práva jsou velice důležitá a jejich dodržování má dopad na všechny které především občany. Věříme ve svobodu slova, také věříme, že nesmíme porušovat eh, právo na soukromí a na osobnost. Čili věříme, že proběhne nezbytná konzultace se zainteresovanými stranami, než podáme zprávu příští rok, ale pochopitelně všichni mají právo na projev i na svůj soukromý život. To bude naším hlavním vodítkem. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, Nyní předám slovo paní zpravodajce Vikstromové na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Vážení kolegové, pane komisaři, mnohokrát děkuji za velice zajímavou, nicméně velice stručnou rozpravu v Evropském parlamentu. Kolem této zprávy bylo trošku drama, především v loňském roce na jaře, takže jsem očekávala asi živější rozpravu, ale nakonec ta zpráva byla ve výboru jednomyslně přijata, takže doufám, že dostane i stejně tak silnou podporu zítra během hlasování. Jak někdo říkal, je tady určitá propast, která musí být přemostěna. Musíme nastavit svobodu slova na jedné straně a musíme najít rovnováhu na druhé straně s tím, aby lidé měli stále právo na svůj soukromý život, aby se mohli eh, bránit, aby měli svá osobnostní práva. Hovořila jsem s paní komisařkou Redingovou a pokud vím, eh, tak by se měla obrátit eh, záhy na Evropský parlament a předložit mu svůj návrh. Já Věříme, že komise nebude mít příliš práce s naším návrhem, protože jsme, myslím, odvedli velice dobrou práci. Takže těším se brzy na tento návrh, protože ji potřebujeme pro naše občany a v Den Evropy je, myslím, důležité, abychom toto právní vakuum naplnili, abychom mohli zajistit svobodu pohybu a veškerá práva našich občanů. Chtěla bych tedy poděkovat za slovo a těším se na zítřejší hlasování. Mnohokrát děkuji. Vážení kolegové, uzavírám diskusi k tomuto tématu. Budeme o něm hlasovat zítra v 11.30. Nyní se dostáváme k další zprávě. Pane Nikola Rinaldi, jedná se o obchodní a investiční strategii Evropské unie pro oblast Jižního středomoří po arabském jaru